What time's now? Fine. Panie i panowie, koleżanki i koledzy, otwieram posiedzenie. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, zahajuji zasedání. Obnovuji zasedání Evropského parlamentu, které bylo přerušeno 12. listopadu roku 2009.